Kolegové, prosím, dovolte, abych opět zahájil schůzi a abych vám řekl, jaká, eh, jaké jsou výstupy a rozhodnutí ze schůze koordinátorů. Uh, first of all... Za prvé, eh, co se týče zpravodajů a navrhovatelů, koordinátoři se dohodli, že pokud jde o uzavření dohody mezi EU a Austrálií o procesu PNR, že nebudeme nic přijímat. Číslo dva, eh, několika leté financování eh, agentury pro bezpečnost námořní dopravy. Nebudeme nic přijímat, ale požádali jsme našeho zpravodaje, pana Fleckensteina, aby vzal do úvahy tuto zprávu, až bude zpracovávat vlastní dokument. Dále, stanoviska Eh, aktivity 2010 o harmonizaci nařízení pro motorová vozidla a zpráva o implementaci eh, směrnice o hluku. Nebudeme nic přijímat opět. Dále je výbor Ekon má zprávu z vlastního podnětu o budoucnosti DPH. Hmm, výbor Ekon Eh, přijímá zprávu z vlastního podnětu na základě zelené knihy komise, což eh, dává eh, vzniknout celé řadě otazníků ohledně i dopravy a DPH, takže koordinátoři byli požádáni 22. června, zdáli souhlasí s tím, že bychom přijali návrh stanoviska k této tematice s tím, že hlasovat výbor Ekon bude 19. září. Takže my jsme požádali koordinátory, aby si to promysleli, zdali chtějí přijmout nějaké stanovisko a aby nám dali vědět co nejdříve. Dále studie eh, a, a briefing je 2011, takže koordinátoři rozhodli o celé řadě e, studií na příští rok a to k těmto tématům za prvé vyhodnocení, prosazování a kontrol v oblasti sociální legislativy, co se týče tedy profesionální silniční dopravy, dále dopad a, e, předpisu o kontrole emisí e, síry a možné technologické kontroly lodí a takže za třetí, potom studie e, bezpečnost letecké přepravy zboží a poštovní přepravy, takže vyhodnocení dohod v oblasti tedy na mezinárodní scéně, které máme. Koordinátoři dále se rozhodli, že pokud budeme mít dostatečné prostředky v rozpočtu, které ještě zbydou, pokud zbydou, tak eh, eh, potom eh, i se bude aktualizovat ta studie o síti, síti, potom i Eh, je, ještě zde studie o používání poplatků za eh, dopravy, ale to eh, vlastně odpadne kvůli té směrnici Eurovinety, o Eurovinetě. Dále legislativní iniciativy. Já jsem informoval koordinatory o těch možnostech, které mají požádat komisi, aby předkládala legislativní návrhy týkající se stávajících pravidel a předpisů, které již platí a fungují. Požádali jsme koordinátory, aby si si mm, eh, toto promysleli, tuto možnost ve svých eh, skupinách eh, a zdali tedy vyžadují, aby komise k něčemu přijímala legislativu. Co se týče komitologie, tři témata. Mm, tekutiny v, v zavazadlech pasažerů letecké přepravy, to je, mm, zde máme návrh komise, nebyly žádné námitky, takže já jsem, my jsme eh, měli termín 16. červen, Dostali jsme žádné námitky, takže jde eh, o zrychlené řízení s dohledem parlamentu, kdy parlament bude mít možnost podat námitku jeden měsíc poté, co bude návrh předložen. Eh, licence pro piloty, pilotní licence ten problém licencí, takže návrh opatření eh, dostaneme v červenci a koordinátoři rozhodli, že eh, jeden ze stálých zpravodajů pro komitologie bude jmenován eh, k odstavci 2, článek 88, pokud se navrhne námitka proti návrhu komise a pokud to podpoří většina koordinátorů. Ale zatím jsme nedostali dokument od komise, takže nemůžeme podat námitku nebo se zdržet od podání námitky, to se uvidí. Ale eh, jakmile eh, k tomu dojde, tak to bude jeden z našich dvou stálých zpravodajů pro otázky komitologie, který tuto zprávu připraví. ITS expertní skupina, tak ITS, takže koordinátoři byli informováni o schůzi těchto koordinátorů a e, bylo to v kanceláři pan Jensen a byli tam i členové sekretariátu výboru TRAN a e, i e, další. Bodu různé. EU, Kanada a EU, Brazílie, dohody o bezpečnosti dopravy. Takže koordinátoři se dohodli, že eh, odsouhlasí eh, revidovaný text eh, návrhu rady o těchto dvou dohodách, tedy s Brazílií a s Kanadou. Týká se to bezpečnosti civilní letecké přepravy. I, I bylo řečeno, že pokud jde o tyto postupy, kdy se mění, novelizují dohody, takže toto, co teď přijímáme, nemůže zakládat precedent pro uzavírání budoucích dohod. V Frakce ECR eh, požádala o zprávu z vlastního podnětu o regionálních leteckých službách. Koordinátoři diskutovali pro a proti takové zprávy z vlastního podnětu a eh, zda je to aktuální nebo ne, ale rozhodli se, že vyčkáme, až dostaneme ten celý letecký balíček na podzim a uvidíme potom, zda bude vhodné tedy připravit tuto zprávu k regionální letecké přepravě a koordinátor ECR byl požádán, aby to opět projednal se svojí skupinou a poté sdělil odpověď koordinátorům k této věci. a, a Atenská umluva. Hm, takže o tom se bude jednat v červnu a e, i koordinátoři byli tedy e, informováni o rozhodnutí rady rozdělit to do dvou článků 10 a 11 protokolu k Atenské úmluvě, co se týká, e, co se týká tedy přepravy zavazadel pasažérů po moři a jak to poté, co jsme tedy dostali stanovisko od výboru Jury, protože to spadá do výboru Jury, takže my jsme se rozhodli to rozdělit podle dvou právních základů můj návrh zprávy bude tedy předložen vám ve výboru na zasedání 11. až 12. července. A co se týče harmonogram 2012-2013, eh, takže koordinátoři vzali na vědomí navrhovaný harmonogram zasedání výboru TRAN na tyto léta 2012-2013 a pan předseda eh, poukázal na to, že je tady anomálie 12. duben, eh, eh, že tam ta štrasburská plenárka nebude jako vždy od eh, pondělí do čtvrtka, ale od úterý do pátku kvůli ortodoxním velikonocím. Takže pokud jde o eh, rekodifikaci železničního balíčku po velice živé diskuzi, kterou si asi pamatujete, a to eh, tedy hm, velice podceňuji význam této diskuze, takže po velice živé diskuzi, tak koordinátoři se rozhodli, že odsunou, odloží hlasování ve výboru na, ří, na říjen, na zasedání říjnu a že mm, budou pracovat na eh, těch pozměňovacích návrzích, který, které tady jsou, takže abychom mohli eh, dospět k určitému konsensu v rámci výboru a já si myslím, že to asi bude 10. 11. října, kdy o tom budeme jednat. Pan de Grandes a jeho zpráva o bezpečnosti letecké přepravy, tak já dopravy, pardon, já jsem požádal koordinátory a i členy, aby eh, pohovořili s vedoucími svých skupin a ujistili se, že tato zpráva skutečně bude figurovat na červencové plenárce a eh, eh, protože tam na té plenárce bude místo předseda Kalas a samozřejmě náš výbor požádá o to, aby se vyjádřil k tekutinám v, letové, letecké přepravě a to bude vlastně součást té obecné rozpravy o zprávě pana de Grandese. Dále mm, na delegace 2012 již jsme se dohodli předběžně na dvou návrzích delegací. Jedna bude eh, k Nové moře a Barencovo moře a Hamburg a potom eh, eh, pan Danelis SND mm, požádal o další, teď čekáme na další delegaci, o, to má navrhnout EPP. EPP navrhne tedy svoji cestu, svoji delegaci. A e, takže to je zpráva od koordinátorů. Má někdo nějaké otázky k tomu? Pokud ne, takže toto považuji za odsouhlaseno. Je to v pořádku, děkuji. A pan Fidanca něco chce sdělit? procedurální technická připomínka. Děkuji, pane předsedo, velice stručně prohlášení italské delegace EPP. Za chvíli budeme hlasovat o významné dohodě mezi EU a Brazílií, pokud je o bezpečnost letové, letecké přepravy. E, takže my zde e, nám jde o rozhodnutí Brazílie, o Cesare Battistiho, pokud jde o extradici vydání e, této osoby, tohoto zločince a my bychom chtěli tedy se vyjádřit k této eh, věci i prostřednictvím hlasování na této zprávě, i když samozřejmě velice si ceníme, eh, ceníme si práce paní Tykau a dalších, ale chceme zde zdůraznit, že teď my, abychom my jako italská delegace odsouhlasili dohodu se zemí, která eh, je proti, vlastně postavila se proti členské, členské zemi Evropské unie a mm, takže hm, vlastně eh, i my dvakrát jsme požadovali se v parlamentu, abychom hlasovali o vydání, eh, vydání Cesare Batistyho z Brazílie do Itálie a to nebylo podpořeno. Děkuji, pane Fidanco. A můžeme nyní přejít tedy k hlasování, takže prosím. První věc hm, je, abyste měli hlasovací kartičky. Ano, takže prověříme si to jako vždy a uvidíme, eh, zdali eh, tedy EPP nebudou mít o jeden hlas více, jako mají normálně. Vždycky se snaží takto, takže si to prověříme. A takže máte všichni kartičky sebou. Have you got an assistant who can go... A, no, takže <laughs> prosím, pošlete rychle asistentku či asistenta, ať vám pro ní doběhnou. OK. Dobře, konec hlasování. I looked at takže všechno vypadá, že je podle předpisů. A paní de Castenis a tady máme eh, eh, jednoho člena, který nemá eh, kartičku, takže budeme počítat ho tedy, jak nám bude signalizovat. A začneme. První to je zpráva paní Tykal eh, k, k dohodě z Brazílií, o které teď jsme slyšeli, takže jedno hlasování nás čeká pouze, tak hlasujte, prosím. It's on the machine, on the machine, because it's the final vote. Yeah, could... To závěrečné hlasování, takže elektronicky. Everybody vote. Mm, takže všichni odhlasovali, ano. Konec hlasování. 34 pro, jeden proti. S panem Sesolem tady 34 pro, jeden se... Ne, dva proti, dva proti. Nikdo se nezdržel. Zpráva přijata. Blahopřejeme paní Tykau. Okay. Tourism report. Zpráva o cestovním ruchu. Mr. Fidanzi's report. Práva pana Fidanzi. Musíme eh, počkat na sekretariát, aby mě hlídal, že všechno bude ve správném pořadí. A zpráva Eh, z vlastního podnětu eh, o tedy Evropě jako přední světové destinaci cestovního ruchu, nový politický rámec pro evropský cestovní ruch. Zpravodajem pan Financa. Začneme návrhem jedna od paní Tykau. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Návrh 2 pro? Proti? Zdržel se přijat. Návrh 3 Pan Danelis, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat. Návrh 4, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat. A nyní odstavce začneme kompromisem 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat. Kompromis 2 nyní. Kdo pro? Proti? Vyslyšel se. Přijaté. Návrh 29. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijaté. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Nepřijaté. 37. Odstavec 4. Paní Tykal, kde je pro? Proti. Zdržel se. Přijat. 38. Paní Brepes, pan Fidence, kde je pro? Proti. Zdržel se. Přijat. 39. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijat. 41. Kdo je pro? proti, zdržel se přijat, 42 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 4, kde je pro, proti, zdržel se přijat. 51, pan de Grandes. Pro, proti, zdržel se přijat. 52 pro, proti, zdržel se přijat. 53 pro, proti, zdržel se přijat. 54 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 5. to je pro? Proti, zdržel se přijat. Kompromis 6. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijat. 71, pan de Grandes, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 73, pro, proti, zdržel se, přijat. 74, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 76, pro, proti, zdržel se, zamítnout 77, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat 78 pro, proti, zdržel se, přijat 79 pro, proti, zdržel se, přijat 80 pro, proti, zdržel se, přijat kompromis 7, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. Kompromis 8 pro, proti, zdržel se, přijat. 75 s ústním pozměňovacím návrhem, který jste obdrželi od zelených. Kdo je pro? Proti, zdržel se, Přijat. Návrh 159, první eh, část odpadá, takže druhá část. Hlasujeme o druhé části pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 93 nyní. Paní Ayala Sender, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijat 95 pro, proti, zdržel se, přijat 96, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. Kompromis 9. Ne, ne, ne, pan Fidanca 98 nejprve. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat. Nyní kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat. Kompromis 10. Kdo je pro? proti, zdržel se přijat. Kompromis 11, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Jedna jedna pět, 115, pan Bach pro, proti, zdržel se přijat. 119 nyní, paní Ayala Center, kdo je pro? proti, zdržel se, přijat. Kompromis 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Ano, vidím, tady už začínáme být unavení, kolegové. Ruce nám už nahoru tak nejdou. Takže už nás ale čeká jenom 30 stránek. 1, 2, 4, 124, druhá část. Kdo je pro? Proti. Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Návrh 122, druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromisní návrh 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 128. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh 14, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh 15, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh 16, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 147, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Návrh 17. 147 jsme právě odhlasovali. Ověříme to, ale myslím, že to bylo jasně zamítnuto, takže zahasuji, za elektronické hlasování k 147. Doufám, že vám to dá čas, abyste si to ověřili. Již jste hlasovali, uzavírám hlasování. Tady to máte, 8 hlasů pro, 31 proti. Takže jasně zamítnuto. Kompromisní návrh 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 157. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromisní 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 161 jako doplněk, kdo je pro, proti, zdrželi se. Můžeme to prosím ověřit. 161 dodatek hlasování, zahajuji hlasování. jste hlasovali? Uzavírám hlasování. Zamítnuto 27 hlasy. Nyní kompromis 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromisní návrh 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 171. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 172 s ústním pozměňovacím návrhem zelených. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 180. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 179 odpadá, 181 odpadá, takže 182. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 183, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 184, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 186, tady máme rozdělené hlasování. První část, slovo ekoturism. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Druhá část, až do slov and local biodiversity, kdo je pro, proti, přijato. 188, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 190, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 191, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 194, kdo je pro, proti, zdrželi se, Prověříme 194, prosím. Vzhledem k tomu, že jen tři lidé se vyjádřili hlasem, takže zahajuji hlasování. Jste hlasovali? Uzavírám hlasování. Je přijato 28 hlasy. 192. Jako doplněk, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 193, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 195, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 199, tady máme oddělené hlasování. První část, to jsou slova particularly in the member states, tedy zejména v členských státech, tedy celý text, kromě těchto slov, kromě členských, nových členských států. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část odpada. Pan předseda se pravuje, takže druhou část odhlasujeme. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromisní návrh 24, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvěstě, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. dvěstě jedna, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh 20, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 21, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 212. Máme tu zase dvě části. První část slovy fact the democratic developments in Europe will give rise to. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část, tady jde odstranění, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 213. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 214. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 215. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. 217, kdo je pro? 216 byla totiž stažena, takže 217, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 218, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 219, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 221. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 222. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 223. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 22. Kdo je pro? Proti?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 Kompromisní 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 256. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromisní návrh 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 260. Tady máme ústní pozměňovací návrh, ten si můžete přečíst, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní body odůvodnění. Začneme Ačkem, návrh 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 6,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 Takže odůvodnění, bod odůvodnění F, návrh 19, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 20, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ověříme to, takže budeme znovu hlasovat elektronicky o 20. Zahajuji hlasování. Již jste hlasovali. Uzavírám hlasování. A je to přijato 22 hlasy. Stanoviska. Nyní odstavec 6, stanoviska IMKO. Ty ostatní odpadly, protože už jsme odhlasovali. Takže šestka, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní bod odůvodnění E, stanoviska IMCO. Stano, mm, bod odůvodnění E, stanovisko IMCO. Máte to, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Další Tady to odpadá z důvodu kompromisních návrhů. Takže odstavec 3, stanovisko Regi. Doufám, že to odpovídá mé na mé stránce. Je to 19 v hlasovacím seznamu. Odstavec 3, strana 19. A kde vy vidíte i TREP 5? Ano, už jsem to našel, takže odstavec 5, stanovisko ITRE. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní tedy strana 19, odstavec 3, stanovisko REGI. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Odstavec Nyní tedy odstavec 7, stanovisko Regi, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní odstavec 23, stanovisko Regi, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Stanovisko Agri, odstavec 4. Kdo je pro? Trojka odpadá z důvodu kompromisního návrhu 24. Takže nyní budeme hlasovat o čtyřce stanoviska Agri, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Odstavec 13. Stanovisko Agri. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Nyní odstavec 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Nyní výbor pro kulturu, odstavec 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 14. Odstavec 14. Výbor pro kulturu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A ještě odstavec 26 výboru pro kulturu, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní se dostáváme k závěrečnému hlasování, takže zahajuji hlasování, prosím. Vy jste hlasovali, uzavírám hlasování. 35 hlasů pro, plus pan Salis dá 36, 5 je proti, nikdo se nezdržel, takže přijato a já tímto blahopřeji panu Fidanzovi. Nyní si prosím vyměňte dokumenty. A zase se dostáváme na stránku 1. Look, yeah, the good news is it is the only other vote left. Yeah. A dobrou zprávou je, že to je tedy již poslední zpráva k odhlasování. Možná se to trošku zkomplikuje, protože, jak asi víte, nejen, že tu máme kompromisy, ale máme tu oddělené hlasování v rámci kompromisu, což mne vždycky dost zamotá, ale uvidíme, jak se s tím vypořádáme, budeme to procházet tedy krok za krokem na základě tedy toho, co bylo rozhodnuto, tedy zpráva z vlastní iniciativy týkající se Evropské bezpečnosti silničního provozu, zpravodajem pan Koch. A můžeme začít. Odstavec 2, pozměňovací návrh 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromisní návrh A. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh B, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A dále tu máme pozměňovací návrh 23, to je dodatek s ústním pozměňovacím návrhem pana zpravodaje. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. 26, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 27, zpravodaj, je pro, proti, zdrželi se přijato. 28 a 30, 29 a 30 jsou identické, je pro, proti, zdrželi se přijato. 31, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 32, to je dodatek, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 34, pana Vanadalena, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 33 jako dodatek pana Fajona, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 35. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme si 36. Zahají hlasování. Už jste hlasovali. Uzavírám hlasování. A je to přijato 25 hlasy. 37 s ústním návrhem, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 38 jako dodatek, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 39 jako dodatek s ústním pozměňovacím návrhem pana zpravodaje, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. 40, kdo je pro, proti, Zdrželi se. Zamítnuto. 41. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Ověříme 41. paní Jensen. Zahají hlasování. Jste hlasovali, uzavírám hlasování. A je to zamítnuto. A nyní 42. Kdo je pro? proti, zdrželi se. Ověříme to také, ale myslím, že to bude jako v předchozím, takže ještě jednou ověříme 42. Zahajuji hlasování, jste hlasovali, uzavírám a opět zamítnuto. 44. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Stejný výsledek zamítnuto. 45. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 46, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 47, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 48, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 49. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 50, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 53, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 55, pana Bacha, kdo je pro, proti, zdrželi se. Můžeme si ověřit 55. zahojí hlasování. jste hlasovali, uzavírám hlasování. Je to zamítnuto. 56 jako doplněk. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromisní C. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Další 61, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 62 jako doplnění, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 63, kdo je pro, proti, ověříme 63, prosím, paní Grisbeck, závěr hlasování. jste hlasovali. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 64 jako doplnění. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromisní D. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 72 jako doplněk. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 73 pana Vana Dalena. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 74. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 75. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 76, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Protože 74 byla přijata, tak musíme odhlasovat pouze ústní pozměňovací návrh pana Bacha u 77, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 78, to je dodatek, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 79, zase dodatek, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 82, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 80 odpada kvůli 82. Takže 83. Nyní 83. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Můžeme si prověřit 83. Zahojí hlasování. Již jste hlasovali? Uzavírám hlasování. A je to zamítnuto. 86, kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. Devadesátka, kdo je pro, proti, ano, jsme u devadesátky, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. 88, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 89, kdo je pro, proti, zdrželi se. Můžeme si prověřit 89, prosím, zahají hlasování. Takže jste hlasovali, uzavírám hlasování a je to přijato. Kompromisní návrh E. Tady máme rozdělené hlasování. Máme to odděleno do dvou části, takže kompromisní Ečko. První část, to je ten celý text s výjimkou slova obligatory v první, na prvním řádku. Ještě před uh, slovem i test, tedy zrakový test. Jenom pro případ, že jste to nečetli, takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A druhá část, to je včetně slova obligatory, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 94. Odstavec 21a nový, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 95, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 96, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 97. Tady máme dvě části plus jeden ústní pozměňovací návrh, takže první část slova calls on the až po against fatigue, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část slova and to make them compulsory if appropriate, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A ústní pozměňovací návrh. Ten bude zahrnut do 29a, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 98. Někdo říká, že ten je úplně nejdůležitější. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A vy si to chcete ověřit. Ale předseda vám to neumožní. 105. Pana, pana Vanadalena, je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto. Stovka, kde pro, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Je 101 jako dodatek, kde pro, proti, zdrželi se. Můžeme si prověřit 101, prosím, zahajuji hlasování. jste hlasovali, uzavírám hlasování a je to zamítnuto 22 hlasy. 103 jako dodatek, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 104 jako dodatek, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. 108 paní Tykau, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. 111. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 112 jako dodatek. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 113. Podobně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 114 padá. 115 jako dodatek. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 116 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 117. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 118. Paní Renner, převzato i panem Bachem. Já tady chci jenom zdůraznit, že se jedná o správné označení. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromisní návrh F. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 120. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 122 odstranění, kdo je pro, proti, zdrželi se. Můžeme si prosím prověřit 122, zahajuji hlasování. Když jste hlasovali, 20 pro, 21 proti, takže zamítnu to. 123, kdo je pro, proti, zdrželi se. Také si ho prověříme, takže hlasujeme o 123. Jste hlasovali? Uzavírám hlasování a je to zamítnuto 19 hlasy pro, 23 proti. Kompromisní návrh F. FA. Kdo je pro? Proti? zdrželi se přijato. Kompromisní G. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 110. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 129. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 130. To bylo staženo. 131. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 132. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 133. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 136 pana Higginsa máme oddělené hlasování. První část je celý text s výjimkou slov above pre-agreed speed limit. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část včetně právě toho zmíněného výrazu, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 137, pan Zeller, zase oddělené hlasování. První část, to je celý text s výjimkou výrazu bicycle and s ústním pozměňovacím návrhem bicycle with ancillary electric motors faster than 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A druhá část odpadá, protože první část nebyla přijata. Kompromisní návrh H. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Další 143, odstavec 25, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 140 doplnění, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 141 doplnění, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. 145, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. 146, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. 147, kdo je pro? Proti? zdržel se přijat. 148 pro, proti, zdržel se přijat. 149 pro, proti, zdržel se přijat. 150 pro, proti, zdržel se zamítnut. 151 pro, proti, zdržel se přijat. 153 pro, proti, zdržel se přijatem. 154 odpadá. 156 jde pro, proti, zdržel se přijat. 157 pro, proti, zdržel se přijat. 158 pro, proti, zdržel se přijat. 160 pro, proti, zdržel se, přijat. 161 doplnění, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 159 doplnění pro, proti, zdržel se. Můžeme to prověřit? 100, mm, můžeme prověřit Hlasujte 159. Všichni odhlasovali 159. EPP zase navíc nějak. Vidím, jak vám to jde bez pana Groše pěkně. Takže prosím, nějakého náhradníka vemte. Ano, končíme. Zamítnuto. 163 doplnění, kdo je pro? kdo je proti, zdržel se zamítnuto. 165 s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 166 pro, proti, zdržel se zam, přijato, pardon, 167 pro, proti, zdržel se přijato. 168 pro, proti, zdržel se, přijato, 169 pro, proti, zdržel se, přijato, 171 pro, proti, zdržel se, přijato, kompromis H s dílčím hlasováním po dvou částech. První část eh, celý text, kromě Commission End, a druhá eh, část tam zahrne komisi. První část bez slov komise. A kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Takže jasné, že druhá část tím. Ano, ano, musíme hlasovat, ano, o druhé části. Pro? Proti? zdržel se, přijato. 178, 28a odstavec. Kdo je pro? 178 proti, zdržel se, přijato. 179 pro, proti, zdržel se, přijato. 100 80 máme prověřit 179, hlasujte o 179. Ano, EPP o jednoho navíc. As everybody votes. Všichni odhlasovali, konec hlasování. 24 pro, 17 proti, přijato. 180. Kdo je pro? Proti. Zdržel se přijato. 181. 181 pro. Proti. Zdržel se přijato. 182 pro. Proti. Zdržel se Přijato. Kompromis I. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Nyní se dostáváme přímo ke kompromisu. Je, je, pro, proti, zdržel se, přijato. 191 pro, proti, zdržel se, přijato. 192 pro, proti, zdržel se, přijato. 193 pro, proti, zdržel se, přijato. 194 pro, proti, zdržel se, přijato. 195, doplnění, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 196, doplnění, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 198 pro, proti, zdržel se, přijato. 207, to je další odstavec 34a, nový odstavec. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Prověříme to elektronicky. Já myslím, že byl přijat, ale eh, takže nebylo to úplně jasné. Hlasujte o návrhu 207. Všichni odhlasovali. Konec hlasování. 18 pro, 22 proti. Návrh je zamítnut. 206. Eh, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnut. 208. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnut. 209. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijat. Kompromis K. Pro? proti, zdržel se, Přijáte? Kompromis M. Kdo je pro? Ne, ne. L, sorry. Compromise. Kompromis L. Nejprve. L. Je pro? Proti. Zdržel se přijat. Nyní M. M kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Hmm, dostáváme se nyní k kompromisu N. Pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Další 219 eh, pro, proti, zdrželo se přijato, 221 pro, proti, zdržel se, přijato. 222 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 223 pro, proti, zdržel se, zamítnut. Zamítnut stejně, odpadá, odpadá. Kompromis O. Kompromis O. Do you want to check on two... Chcete prověřit 223? Dobře, prověříme elektronicky návrh 223 pana Van Dalena. Hlasujte. Všichni odhlasovali. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis O. Třináct eh, eh, pro, 27 proti, to byl výsledek tedy předchozího hlasování. We go to ano, můžeme přejít ke kompromisu O. Nyní kompromis O. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Další. 228. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. 229. Pro? Proti? Zdržel se? Přijat. 231 pro, proti, zdržel se. Přijat. Ústní pozměňovací návrh zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdrž, přijat. 233, 234 jsou totožné. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuty. 232 doplnění, kde je pro, proti, zdržel se, přijato. 235, kde je pro, proti, zdržel se, přijato. 236, kde je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis P. Tady teď se to komplikuje. Kompromis P ve třech částech. První část, kde se apeluje na členské státy. Apeluje na členské státy. A, te, a druhá část, tam se apeluje na členské státy, aby eh, cyklisti eh, používali ty helmy. A třetí část, ta se týká toho, že by se měli eh, cyklisté vyzývat tomu, a Eh, by eh, v noci tedy nosili eh, výstrašné vesty. Takže to jsou ty tři části. První část týká pasažérů. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijata. A třetí část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijata. Eh, další máme doplnění eh, pro, proti, zdržel se, zamítnuto 240. 237, mm, doplnění, kdo je pro, proti, zdržel se. Můžeme prověřit, 237, prosím, hlasujte o 237. Všichni odhlasovali. Konec hlasování zamítnuto. Další 245, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 247, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Kompromis Q. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijat. Doplnění 248, kdo je pro, proti, přijato. 250, také doplnění, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 251, dílčí hlasování po částech. První část, tedy pracovníci údržby silnic, Druhá část, eh, kde se výjímá tedy eh, mm, používání těch eh, tedy bariér a třetí část, kde je pro, první část proti, zdržel se přijato, druhá část pro, mm, proti, zdržel se přijato, třetí část, zbytek jde pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis eh, o přijat. 259 is next. 259, kdo je pro, proti, zdržel se. Můžeme prověřit 259, eh, paní Grisbeck, prosím. Everybody voted. Všichni hlasovali konec hlasování. Zamítnuto. 19 k 22. 260, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Můžeme prověřit 260. Hlasujte o 260. Všichni odhlasovali. Konec hlasování. Zamítnuto 20 k 21 jeden je bez eh, kartičky, takže připočítáváme. Další 261, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuté. A dostáváme se k úvodním ustanovením nyní. Už se blížíme ke konci, přátelé. Návrh jedna, kdo je pro, proti, zdržel se, přijaté. dva pro, proti, zdržel se, přijat. Návrh 3, pro, proti, zdržel se přijat, čtyři pro, proti, zdržel se přijat, pět pro, proti, zdržel se přijat, šest pro, proti, zdržel se přijat, sedm pro, proti, zdržel se přijat, osm kdo je pro, proti, zdržel se můžeme prověřit. 8, návrh 8, hlasujte o návrhu číslo 8. Všichni odhlasovali. Konec hlasování. Zamítnut. 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat. 10 s mm, korekcí, s opravou, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat. O 11, kdo je pro? Proti? zdržel se přijat. 12 a 13 jsou totožné, kde pro, proti, zdržel se přijato. A nyní závěrečné hlasování. Hlasujte, prosím. Všichni odhlasovali. Konec hlasování. 31 pro, 6 proti, 3 se zdrželi. Návrh je přijat. Blahopřejeme panu Kochovi. that concludes... Kolegové, tím končíme s hlasováním. Chtěl bych vám poděkovat za trpělivost a za to, že eh, jste se snažili, abychom to Eh, řádně dovedli ke konci a děkuji i spolupracovníkům, protože některá hlasování byla komplikovaná. A další bod programu, to je agentura EMSA. Are the commission here on EMSA. Zde již komise. Tak já bych tedy navrhl desetiminutovou přestávku a eh, eh, sejdeme se podle programu a eh, za 10 minut tedy a my se pokusíme sehnat tedy komisi. Dobře, takže desetiminutová přestávka, hm, technická přestávka, začneme v 10.30, začneme v 10.30, pokud seženeme komisi. Okay, colleagues, next item on the agenda is the regulation on EMSA. And I give the floor to our up. A já bych tedy rád předal slovo panu zpravodaji, panu Flakensteinovi, prosím. Ne. Mnohokrát, pane předsedo. Já bych vás nechtěl příliš dlouho zdržovat, protože od naší poslední diskuze se příliš mnoho nezměnilo hlediska toho, co jsem uvedl tehdy, takže bych spíše shrnul pozměňovací návrhy. Až do posud jsme konstatovali, že máme pozitivní zkušenost s EMSA a souhlasím se všemi těmi, kteří říkají, že v dobách, kdy peněz není příliš mnoho, musíme dávat pozor na výdaje. Co se týče EMSA, myslím si, že tady došlo skutečně k celé řadě mm, efektivních aktivit a tyto e, účinné mm, dopady mohou nastat, pokud e, rada mm, pozitivně přidělí úkoly EMSA a bude také e, myslet na to, že tyto dopady se budou projevovat také na národní úrovni. Máme tady celou řadu pozměňovacích návrhů. Ten nejdůležitější a nejspornější z hlediska rady je otázka, zda budeme zajišťovat také prevenci a um, odstraňování znečištění nejenom z hlediska lodí, tedy znečištění pocházejícího z lodí, ale za toto budeme vztahovat také na ropné plošiny a případně na například windparks a další zařízení, které původně nebyly do toho zahrnuty. To znamená, jde o to, kdo tady bude zajišťovat eh, tyto úkoly z hlediska těchto zařízení na moři, kdo bude kontrolovat opatření, zda jsou dodržována. Máme tady celou řadu pozměňovacích návrhů, které souvisejí s jednáním eh, Komise členských států. Mezinárodní grémia, zvláště co se týče jednotného Evropského moře, pak je tady také projekt Modrý pruh. Toto vše bylo projednáváno a jsou to projekty, které byly projednávány ještě za belgického předsednictví. Jedná se o kompatibilitu také eh, říčního informačního systému a CNETu. Dále se jedná o osvědčování, tedy uznávání z hlediska této agentury. Já si myslím, že agentura může také být užitečná z hlediska školení zaměstnanců na základě svých zkušeností, které mm, jak si akumulovala z hlediska osvědčených postupů. Já jsem také převzal z velké části to, co nám navrhla, navrhla komise z hlediska rozšíření také na sousední země Evropské unie, co se týče odstraňování znečištění. Toto rozšíření na sousední státy by mělo být možné minimálně. A já jsem se velice opatrně vyjadřoval ohledně toho, co tento parlament již několikrát rozhodl a sice, že bychom chtěli konečně vidět studii eh, proveditelnosti ohledně evropské pobřežní hlídky. Myslím si, že eh, než budeme mít tuto dopadovou studii, nemůžeme mm, přijmout kvalifikované rozhodnutí. Já vám navrhuji, aby mm, tady správní rada a komise disponovala teda 25% hlasovacího práva, to znamená, bylo by tady zajištěno právo veta. Také z hlediska inspekcí a z hlediska eh, jaksi jmenování eh, ředitele. A na závěr bych ještě učinil dvě, tři připomínky. Za prvé, já samozřejmě vím, že existují určité rozdíly z hlediska rady a musíme se podívat na to, jak bychom to mohli překlenout. Poslední rada ministrů dopravy minimálně vyslala signál, že tito pánové již nejsou tak rigidní a že dochází k určitému pohybu. Ještě jednou opakuji, jedná se o synergické efekty, které ovšem musíme také realizovat na národní úrovni a jde o to, že pokud zde mm, se připojí některé další úkoly anebo poradenské činnosti, tak mm, by to nemělo probíhat tak, že by se říkalo, zde není žádná expertíza. Samozřejmě tam, kde chceme mít nové zadání, nové úkoly, tak musíme disponovat touto expertízou předtím. 21 června, to je dneska, ne, promiňte, 29. června dostaneme deadline pro pozměňovací návrhy a v září budeme mít druhé jednání se Stínovým. Spravodaj nás naplánoval také třetí jednání a v říjnu, myslím, budeme eh, jaksi mít závěrečné projednání této zprávy na výboru. Já vám děkuji za EPP, pan de Grandes Pascual. Muchas gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu zpravodaji za to dnešní vysvětlení. Také chci poděkovat za jeho přístup, když jsme měli příležitosti spolu vést rozhovor. Já vám za tento jeho postoj ve smyslu pozitivní velice děkuji. A dále bych chtěl také poděkovat ostatním spolupracovníkům. Myslím, že se nám podařilo dosáhnout dobrého postoje. Myslím si, že toto je oblast, která zahrnuje celou řadu věcí, které se ale samozřejmě všechny nevlezou do té zprávy, protože je to téma velice obsáhlé. A já jsem chtěl učinit takové předběžné zhodnocení, které je pozitivní, co se týče práce EMSA jakožto agentury. Myslím si, že postupem času EMSA získala prestižní pozici protože eh, velice účinně eh, řídí svoji práci. Je to výtečné, je to přínosné pro členské státy, pro nás všechny. I přes eh, tuto prestiž je něčím více než jenom pouhým byrokratickým nástrojem. To náš výbor ostatně vždycky zamítla. A, je třeba také, aby agentura vždy byla dobře kontrolována institucemi. Eh, co se týče řízení, jsou tu tři principy. Vždy tedy postupuje na žádost komise anebo na žádosti, které vzejdou z členských států. Za druhé vykonává rozhodnutí komise a za třetí eh, je podrobena parlamentní kontrole tedy kon, mm, konkrétně tohoto výboru. Proto je nezbytné tedy, aby všechny tyto ctnosti eh, se nikde nevytrácely. EMSA si zaslouží svoji prestiž, ale eh, má tedy i svůj, eh, řekneme, autonomní eh, život. A pokud by tomu tak bylo úplně, mohlo by ta práce být ohrozena. Je tu celá řada důležitých věcí, co je třeba učinit. Vyrovnat správní radu která může být, mít tak eh, řekněme trošku nadměrnou dimenzi, je třeba toto upravit. Za druhé je třeba uh, sdělit, že nemá autonomní schopnosti ve, svým, ve svém rozhodování, pouze vykonává mandát komise nebo na žádost členských států. A dále také musím říct, že v současné době uh, je tu taková určitá kolize mezi členskými státy a mezi komisí a to by mělo být objasněno. Členské státy mají také pravdu, když říkají, že v době krize se snaží šetřit a nedopouštějí se takových velkých rozpočtových dobrodružství. To my samozřejmě chápeme a o tom se zmiňoval pan zpravodaj, ale na druhou stranu já si myslím, že komise má opravdu pravdu a že řízení musí být podrobeno její kontrole, protože v opačném případě by to byla pohroma. Naše zhodnocení zprávy je vesměs pozitivní. Bez pochyby souhlasíme se všemi hlavními liniemi. Máme tu pozměňovací návrhy, i my jsme předložili některé naše a ve si myslím, že budou pozitivní, že se nám podařilo v nich sloučit ty společné postoje. Jsou tu určité výhrady ze strany rady. Pokud budou legitimní, tak si myslím, že bychom je měli projednat, protože v opačném případě výsledek toho koncenzu by byl úplnou paralýzou práce této agentury. Já bych tedy obhajoval, aby komise měla větší pravomoci, aby se to vždycky zmiňovala subsidiarita, spíše než aby to bylo nějaké právo, aby to byl princip, aby fungovala účinně a mohla tedy zajistit správný chod agentury. A to je skutek tedy. My víme, že dnes tedy, když chceme být evropští, tak bychom měli být pro komisi, která tedy má více eh, pozitivních aktivit ve svém řízení. A ještě několik věcí, které já považuji za důležité, pane předsedo. Některé z nich jsou obecné a pro mě je to již staré téma. Já jsem byl zpravodajem řízení a směrnice ohledně balíčku Erika a má zkušenost těch z této práce a z těch úkolů, které jsou přiděleny komise, je to, že se to nesmí vymykat její kontrole. Máme tu například určité delegované eh, úkoly, ale komise nesmí ztratit své pravomoci a svou přímou kontrolu nad eh, agenturou. Opravdu, pravdou je, že mocné eh, organizace, které se, jsou uznávané, tak ty například neuznávají to, co nařizuje směrnice ohledně eh, článku 10 v rámci Pegas ohledně vzájemného uznávání. Takže je asi nezbytné, aby se řádně plnilo eh, nařízení. Ale aby to byly tedy uznané technické pravomoci, aby měla agentura nezbytné finanční prostředky, a aby informovala parlament a komisi o tom, jak tedy toto uplatňuje na základě článku 17. Řízení. Návrh zpravodaje je přijatelný, jde dobrým směrem, protože si přeje eh, vyrovnanou účast Rady, Komise a členských států. Parlament pak bude takovým účastníkem a, eh, a, eh, práce i samotného výkonného ředitele. co se týče řízení říčních toků, Tady toto téma je mi velice blízké a myslím si, že v tuto chvíli je to jedno z těch rozpočtových dobrodružství, které asi bude těžko schválitelné, ale uvidíme tedy, zda projde toto doporučení. Členské státy a rizika kontaminace, tady naprosto souhlasíme s tézí pana zpravodaje. A na závěr, znečištění moří na základě práce platform to je téma, které asi bude poměrně kontroverzní. Eh, řekl bych, měli bychom zde být odvážnější. Nevidím tu potíže v tom, že bychom nenašli právní základ, kterým bychom to obhájili. Eh, zpráva Rady z 16. června hovoří tedy o instalacích a to nám umožňuje zachovat tento postoj pana zpravodaje, který já sdílím je bezpochybné, jak říká pan zpravodaj, že toto rozšíření eh, si vyžaduje rozšíření rozpočtových prostředků. A je třeba učinit tedy úsilí a říci radě, že jsou tu určité věci, které které určitě tedy musíme obhájit. A to je v podstatě všechno. Já říkám, a už jsem již předeslal, hovořil jsem s panem zpravodajem, hovořil jsem jim mu o konkrétních pozměňovacích návrzích. Doufám, že půjdou tedy eh, směrem k opravdu tou prospěšnou cestou, aby se vše obohatilo. Děkuji paní Bilbao, prosím. No, děkuji, pane předsedo. Za prvé chci poděkovat zpravodaji za zprávu a říci k tomu, že budeme pracovat na tom, abychom se dohodli. Obecně řečeno, souhlasím se vším, co zde je uvedeno a abych neopakovala to, co již jsme slyšeli v dalších výborech, tak a říkali tam, tak musím říci, že obecně eh, ty mm, pozice, eh, za prvé ty, které jsou pro rozšíření kompetence agentury EMSA, Eh, jsou eh, v souladu s rozhodnutími našeho parlamentu, které jsme přijali v rámci jiných iniciativ, jako zpráva eh, pana Grandese Pasquale, ten také mm, přijímal k tomu zprávu, potom jsme měli zprávu pana Kola také, potom pana Stase, potom paní Meissnerové, která měla zprávu o integrované námořní politice a potom máme i usnesení parlamentu z roku 2010, takže všechny ty kroky, které podnikáme teď, tak ty jsou úplně v souladu s rozhodnutími, které které jsme již přijali dříve. Myslím si, že všechno, co uděláme v této zprávě, tak musí jít směrem k posílení eh, skutečného evropského námořního prostoru. Vytvořit skutečný námořní evropský prostor, to nám umožní v zásadě dvě věci. Za prvé, eh, efektivně jednat, eh, intervenovat v případě znečištění moří z lodí, a také i bychom tam měli bez pochyby i dát ty eh, eh, ropné platformy a ty eh, tedy vrtné platformy, mm, které se týkají jak ropy, tak i plynu. Takže může to nastat, když dojde k nějaké potom katastrofě na takové ropné platformě, tak co uděláme? Teď nebudeme mít žádné nástroje. A kdo to bude koordinovat potom ty akce? A zde tedy bychom museli apelovat na členské státy, takže bychom neměli čekat na nějakou podobnou havárii či krizi, proto abychom až poté začali rozšiřovat eh, kompetence EMSA. Proto Evropský námořní prostor, abychom byli efektivnější v našich konáních, abychom mohli řešit jakýkoliv typ krize, která může kdykoliv nastat. A myslím si, že když vytvoříme ten evropský prostor, mm, tak tak i budeme moci i eh, efektivněji poskytovat služby sousedním zemím, třetím zemím, což je také jeden z návrhů zpravodaje, s čímž souhlasím. Je nezbytné proto, abychom byli efektivní a vytvořili ten prostor, tak musíme vytvořit eh, takovou síť eh, pro výměnu mm, informací o stavu moří i jedna asociace Eh, vyjádřila obavy z toho, že ta koncepce té evropské školy, o které se zde hovoří, že to eh, v podstatě eh, bude znamenat jenom jedno sídlo, jednu lokalitu. Ne, tady jde o to vytvořit tedy celou síť těchto míst, tak abychom mohli tedy šířit lépe to povědomí a vzdělávat tyto osoby a abychom byli efektivnější, aby i mm, mm, v podstatě každá, každá potom země byla schopna řešit případy znečištění moří. Takže efektivita, rozšíření i o ty ropné platformy nebo vrtné vrty, potom i harmonizovat to vzdělávání a pokud jde o pobřežní hlídky v Evropě, já souhlasím, souhlasím také i s tím, co řekl zpravodaj, je nezbytné i e, e, zde čekat tedy na tu zprávu od komise a poté můžeme definitivně rozhodnout. Tedy nelze v každém okamžiku zde čekat na krizi a e, odvolávat se na problémy s rozpočtem, což teď e, zažíváme a to ten argument často rada teď používá a nemůžeme čekat na to s touto evropskou iniciativou. A já si myslím, že naopak musíme jít vpřed, pokud skutečně chceme e, umět reagovat na evropské úrovni a také i e, to téma řízení a zprávy se, e, jak navrhuje zpravodaj, komise musí mít vyváženou pozici a i tam e, zakomponovat ty země, které o to přišly. Já nesouhlasím s pozicí rady, rady že bychom měli mm, mm, tedy mm, postupovat nějak preferenčně podle většiny a e, my, jako naše frakce, my v tomto smyslu předložíme e, naše pozměňovací návrhy. Děkuji, pan Van Dalen. Voorzitter. <clears throat> Voorzitter, niet alleen eh, iedereen hier, maar zeker ook de trouwe webstream. Děkuji, pane předsedo. Eh, kdokoliv, kdo je zde v tomto sále a také ti, kteří nás poslouchají na webových stránkách, vědí, že jsme vždy kritizovali agentury. My jsme se domnívali, že úkoly a kompetence představovaly v rámci těchto agentur další náklady. Námořní eh, bezpečnost a v tomto smyslu tato agentura určitě položila pozitivní milníky a sehrávala důležitou roli z hlediska námořní dopravy. Nicméně, když se podíváme na tento návrh, a ta reakce se objevuje v několika pozměňovacích návrzích, tak vidíme, že se překračuje ten rámec, který jsme si my přáli. Já se domnívám, že úkolem této agentury je dohlížet a za druhé, tato agentura musí také sledovat, co se děje i e, jinde. Jsem si jist, že e, zde e, úkol agentury se začíná nějakým způsobem rozšiřovat. Pokud bychom zde měli jmenovat jedno poslání nebo jeden úkol, který by neměla vykonávat agentura, pak by Eh, to byla otázka školení eh, námořního personálu. Totéž platí pro eh, pobřežní hlídku. To je jakoby červená karta, která se tady styčila, jakoby pobřežní hlídky, které teď existují, nepracovaly správně. Takže v tomto smyslu chci formulovat tuto výtku. Já si myslím, že v této oblasti se překračuje ten rámec, který byl původně stanoven. A to, co funguje dobře, by neměla plnit tato agentura. Domnívám se, pane předsedo, že zde přeháníme. A co se týče mm, říční dopravy, tady bych chtěl určitá vysvětlení ze strany komise. Já si myslím, že agentura by neměla realizovat inspekce. Ale co se týče říční dopravy, pokud národní úřady v této oblasti splnomocní určitou kancelář, aby realizovala inspekce nejenom v námořní oblasti, ale také v říční oblasti, pak agentura může zde vykonávat obecný dohled, ale agentura by neměla eh, formulovat certifikáty z hlediska mm, využívání říčních toků. Jsem tedy stručně řečeno dosti kritický vůči tomu, co se zde děje. Ostatně naše hlasování to odrazí. Hele. Thanks, Chair. Pan Taylor, děkuji. Pane předsedo, my obecně souhlasíme s touto zprávou a s přístupem eh, pana zpravodaje, eh, který je velice pozitivní a inkluzivní. Je to dobře načasováno, protože teď eh, má dojít k revizi agentury s možností rozšířit její kompetence. Ale myslím si, že musíme ale garantovat, že nebude docházet k duplikacím úkolů mezi tedy EMSou a jinými agenturami. A rovněž zároveň musíme zajistit, že bude vybavená nezbytnými zdroji, eh, které bude potřebovat pro plnění svých úkolů souhlasíme s přístupem, že komise by měla eh, dopodrobná zrevidovat eh, všechny možnosti pro práci, eh, spolupráci s partnerskými agenturami a než tedy přijme nějakou politikou politiku a priorita by se měla dát ochraně prostředí moří a pobřeží a také si myslíme proto, že ty části zprávy, které se týkají ropy a e, těch různých zařízení na moři, by se mělo také posílit. Stejně tak mm, i e, ta flotila MC by měla mít možnost i e, e, třeba provádět prevenci znečištění, e, případně odtahovat ty lodě, zachraňovat. A my hodláme předložit pozměňovací návrhy ke zprávě a uvidíme podle toho tedy, jak se bude vyvíjet. Děkuji, pane Taylor, pan Kuhn. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl srdečně poděkovat zpravodaji, také stínovému zpravodaji, protože je velice důležité, mm, že se zabýváme touto tematikou, eh, protože námořní eh, doprava v rámci jednotného prostoru se navýší o 20 v budoucích deseti letech. A tady mm, různě samozřejmě využíváme moře a musíme to tedy zohlednit. Už se o tom hovořilo. Hovořilo se o tom, co se, dě, co se bude dít, pokud dojde k havárii, ať už to například bude ropná eh, plošina nebo eh, větné zařízení, ať je to v Severním moře nebo v Atlantiku. Samozřejmě, my máme zásahové jednotky v našich členských státech a tady tyto jednotky musí být koordinovány. To je důležité. EMSA má dohlížet, má zajišťovat dohled z hlediska dodržování technických norem, Eh, na úrovni lodí, ale víte, že do toho vstupují přístavní zařízení, eh, no, různé národní společnosti. Ovšem EMSA musí mít tento dohled nad tím a vedle toho musí koordinovat naše činnosti. A proto se chci zeptat, eh, do jaké míry jsme strategicky vybaveni ohledně této výzvy, kterou bychom, které bychom mohli čelit v budoucích deseti letech. My hovoříme často o strategii 2020. A to nesouvisí pouze s úsporami z hlediska CO2. A nesouvisí to pouze s ekologickými aspekty, ale týká se to obecně e, námořní bezpečnosti. Víte, že například Bosporský průplav anebo se v Balckém moři, tam je mnoho různých kritických situací jakým způsobem to propojujeme například s pozemními radary, jakým eh, způsobem eh, tady máme možnost využívat eh, satelitní podpory i na základě Galilea. To je tedy otázka, kterou jsem chtěl tady vyjádřit v tomto sále, protože je to zcela rozhodující bod. Také turistické využívání našeho pobřeží sehrává velkou roli. A v této oblasti prostě si nemůžeme dovolit žádné závažné katastrofy nebo nehody. Musíme pracovat preventivně. Danke, Mrs. Meissner. Děkuji, paní Meissner. A ještě před paní Meissner bychom měli přivítat skupinu pozvanou paní Meissner. Vidím vás. Je to skupina z Dolního Saska, skupina, která se věnuje vzdělávání a doufám, že se vám tato návštěva bude líbit. A nyní prosím, paní Meissner, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Já jsem si vlastně ani nevšimla, že tady jsou tyto skupiny. V každém případě bych chtěla poděkovat panu Fleckensteinovi za tuto zprávu. Chtěla bych se vyjádřit k třem bodům. Jednak znečištění eh, moře nejenom z lodí, ale také z hlediska eh, ropných a plynových plošin. I to se musí kontrolovat, to je jasné. Musíme dávat pozor na rovnováhu ekosystému. Minulý eh, rok jsem vypracovala zprávu ohledně integrované politiky. Moje kolegyně Bilba o tom hovořila, o významu. Víte, že máme 70 vody, 30 pevniny, tak znamená, že nesmíme dělat stejné chyby ve vodě jako na pevnině. Co se týče eh, vyškolování eh, námořníků, pan Van Dálen o tom hovořil, já si myslím, že EMSA by neměla převzít eh, vyškolování těchto námořníků. Ona by se měla zaměřit na osvědčené postupy a to můžeme realizovat tak, aby se to potom přebíralo do vyškolování těchto námořníků, aby se tento systém školení stále zlepšoval. A s tím naprosto souhlasím. A poslední bod. Ten se týká Evropské pobřežní hlídky. My tady voláme již celou eh, dlouhou dobu po studii proveditelnosti. Komise to ještě neučinila. Já jsem to připomínala již minule. Opravdu tento příslip nám byl dán před dlouhou dobou. Zatím se nic neudělalo. Je tedy nejvyšší doba, aby to proběhlo. A je dobře, že pan Fleckenstein o tom také hovořil. To je vše. Děkuji. Thank you, Mrs. Foster. Děkuji, paní Foster. Thank you, Chairman. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já bych také ráda podpořila některé ty věci, o kterých hovořili mý kolegové, jako Peter Van Damme ohledně agentury. Nicméně, i přesto si myslím, že je tu celá řada věcí, již od samotného zřízení agentury a a myslím si, že ty standardy pro bezpečnost, kterou agentura které provádějí, jsou opravdu ocenitelné a vykonala celou řadu pozitivních iniciativ a je tedy a rozumné, aby se prováděly ty věci tak, aby nedocházelo k žádnému překrývání a spolupráce s nimi probíhala v podstatě až dosud dobře. Uh, co se týče naší konkrétní delegace, jak jsem řekl, nahlížíme na to ve směs pozitivně, nebudu zacházet do všech těch eh, pozměňovacích návrhů, je jich mnoho, podporujeme eh, návrh 5. Eh, Co se týče ještě nějakých nedořešených oblastí, tady bych se měl zdůraznit, zdůraznit otázka navýšení rozpočtu, pozměňovací návrh 3, a, a zažíváme doby tedy určitých omezování. A nicméně EMSA zaznamenala opravdu navýšení, i co se týče například najímání pracovních sil a je třeba tedy upřednostnit e, finanční prostředky v současné době do jiných oblastí. Já nevím, zda komise tedy uh, bude v takové pozici, aby našla nové finanční prostředky na financování agentury, takže se musíme řádně zamyslet nad tím, odkud vzít ty extra eh, prostředky. Další věc pro nás důležitá je pozměňovací návrh 29. Ten u nás vyvolává určité obavy, ještě se o tom příliš mnoho nehovořilo. Rozhodně ale je důležité, aby spolupráce mezi pobřežními hlídkami opravdu probíhala dobře po celé břežní oblasti eh, našeho území. Nicméně ono je to složité, protože i ty vnitrostátní pobřežní hlídky mají eh, různé druhy eh, pravomocí a úkolů a ta spolupráce ne Eh, na mezinárodní úrovni není vždy úplně tak jednoduchá. Takže spolupráci, rozšíření, to je další důležitý bod, jak pokračovat vpřed. Pak, eh, co se týče vyšetřování některých nehod, k tomu máme pozměvací návrh 17, eh, návrh, návrh pozměňovací návrh návrhu komise, ten považujeme za správný. Velice upřímně si myslím, že agentura má k dispozici tu nezbytnou expertízu, co se týče právě vynakládání eh, nebo provádění takových dodatečných vyšetřování eh, nějakých eh, nehod. Já bych tedy na závěr chtěla poděkovat zpravodaji, vykonal obrovský kus práce jen jsem chtěla zdůraznit některé ty aspekty, kde nesouhlasíme. Nicméně byl tu rozsáhlý konsenzus o tom, jak postupovat vpřed, jak nahlížíme na budoucnost. Otázka znečištění to je věc, kterou bychom měli brát velice vážně. A, a evropské vody jsou chráněny prostřednictvím dobrých právních textů, takže tady je to spíš otázka dobrého zvládnutí spolupráce. Děkuji, paní Kurcakos. Pane předsedo, já jsem s velkým zájmem a s velkou pozorností sledoval diskuzi ohledně agentury EMSA. A na začátek bych chtěl vyjádřit obecnou připomínku. EMSA realizovala dobrou práci a tato práce představuje přidanou hodnotu v rámci snah Evropské unie o uplatňování politiky bezpečnosti v námořní dopravě. Úlohou EMSA je zajišťovat koordinaci a to je velmi důležitá úloha. My bychom se měli pokusit v tomto textu prohloubit a také rozšířit kompetence EMSA. To se týče kompetencí této agentury EMSA, je důležité, abychom byli velmi obezřetní, protože je zřejmé, že bychom neměli dopustit, aby EMSA se postupně transformovala na určité středisko pro školení svého druhu to znamená, aby se transformovala na určitou eh, agenturu pobřežní stráže. Tomu se musíme vyhnout. Musíme se vyhnout této nové podivné institucionální formě. A musíme dít eh, nad dodržováním současných kompetencí EMSA s tím, aby byla ještě efektivnější a aby přinášela tuto vlastní přidanou hodnotu. Děkuji. A za komisi pan Kalamicos. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Také chci poděkovat panu zpravodaji a všem členům vašeho výboru. My uh, tu máme ve směs eh, pozitivní, nebo zaslechli jsme pozitivní připomínky ohledně práce agentury EMSA. Těší nás, jaký druh práce a pomoci poskytuje členským státům, jak spolupracuje s komisí a institucemi, co se týče naplnění toho očekávání ohledně řádného uplatňování legislativy. Myslím si, že z tohoto hlediska bych souhlasil s posledním předřečníkem v tom, že bychom opravdu se měli zaměřit na to, jak dále ještě vylepšit uh, Eh, kvalitu její práce a také se zamyslet nad tím, jaké dodatečné úkoly bychom agentuře mohli přidělit v rámci stávajících rozpočtových okolností, které zažíváme. Máme tu eh, návrh. Já bych v tomto chtěl mm, poděkovat zpravodaji a ostatním členům, kteří vlastně eh, vidí ty přínosy našeho návrhu ta expertíza, kterou jsme vypracovali a lidi, které máme v agentuře, kteří nám v tom pomáhají, na ty nahlížíme jako tu přidanou hodnotu, kterou vlastně dodávají ve prospěch e, evropské námořní politiky. Z tohoto hlediska e, rozšíření úkolu agentury by mělo by načrtnuto velice opatrným způsobem. My se o to snažíme, abychom z té expertízy, kterou máme k dispozici, vytěžili maximum toho pozitivního, to znamená ty aspekty jako evropský společný prostor, otázka kompatibility eh, s tím navigačním systémem na mořích a na řekách, eh, různorodost, eh, klasifikací společnosti. To jsou všechno aktivity extra, které klademe na agentury, aby ale využívala stávajícího personálu, stávající expertízy a v podstatě to provedeme tak, že dáme Eh, k dispozici stávající prostředky a jen něco málo extra. Myslím, že jste hovořili i vy o pětiprocentním navýšení stávajících prostředků. Když to srovnáme přínosy a nevýhody, tak to jde spíš ve prospěch těch přínosů. Pak je tu několik věcí, které jsou důležité. Jednou z nich je tedy řízení a tady bych chtěl poděkovat zpravodaji a ostatním, že je třeba toto nadále mít na paměti. Chtěl bych vám ale připomenout, že ten původní text, který byl v danou dobu přijat radou a parlamentem ještě před rozšířením, ten poskytoval eh, při nejmenších 25 pravomocí eh, zástupcům komise v radě, aby tedy bylo dosaženo eh, správné rovnováhy, co se týče rozhodování ve věcech řízení a udělování úkolu. Dále Měli bychom ji zadržet jako bezpečnostní agentura, Je to Evropská agentura pro námořní bezpečnost a z tohoto hlediska bychom tedy měli být opatrní, co se týče rozšíření eh, na to znečištění eh, ropou. Ten přístup, který jsme zvolili, je tedy eh, takový, abychom využívali nám dostupné zdroje, které máme k dispozici. Tedy, když něčemu dojde, dojde ke znečištění, v dnešní době velká většina ropy je napojena na severní moře nebo na tu severní oblast Evropy, ale pak na druhé straně tu máme i celou řadu těch plavidel MC proti znečištění, která se vyskytují i na jihu, takže je třeba se zaměřit na to, jak v budoucnosti by došlo k té distribuci zdrojů v případě, že k něčemu dojde samozřejmě používat zdroje, které máme eh, v dispozici, aby pokryly tedy i případy znečištění z ropou, tak se týkají tedy veškerých nám dostupných zdrojů. EMSA by tedy měla provádět tedy i kontroly úniku ropy, tak to je otázka, ohledně které bych řekl, buďme opatrní, protože nemáme primárně legislativu v této věci. Co děláme tedy e, vůči e, loděským společnostem, členským státům nebo e, klasifikačních orgánů? V podstatě vysíláme EMSu, aby prováděla inspekce, protože je to primární uh, Eh, legislativa, ale nevíme vlastně, co oni budou proskoumávat. Pokud není k dispozici taková legislativa, tak nevíme, zda může EMSA jet a provádět tyto inspekce. Takže pokud tomu tak bude, můžeme je vyslat, budou to kontrolovat. Někteří z vás zmínili také tu potřebu koordinace mezi agenturami. V této věci eh, ale tady hovoříme o námořním znečištěním a Tedy uh, loďařství může vést k znečištění moře. Pak do toho bude zapojena i environmentální agentura a máme obrovskou škálu expertíze. Tedy EMSA, znečištění na pobřeží, na mořích, ale bude to eh, roz, eh, vyžadovat obrovské navýšení kapacit. Pak ještě jedna věc, ve které jsme asi skeptičtí, je rozšíření role MC eh, na více než jenom tady tu otázku loďařství. Tady tedy nevím, jak se ta věc bude ještě vyvíjet. A pak eh, je tu ještě několik bodů, například té pobřežní hlídky. Tady můžeme říci, že již nyní EMSA má určité koordinační role. Například ten třetí námořní balíček, kdy, co se týče kontroly eh, plavidel, ta Safe Net. Tady v tomto EMSA poskytuje určitou usnadňující koordinační roli mezi členskými státy. Samozřejmě ještě v tom může pokročit dále. My jsme se tedy snažili i provést studii, ale nemáme ještě uspokojivé odpovědi, takže provedeme následující, abychom zjistili, jak je možno v tomto pokročit. Pak ohledně inspekcí, tady je důležité oddělit ty role mezi inspekcemi a zhodnocením. Inspe- EMSA je orgánem, který využívají členské státy a komise, aby prováděla inspekce systému třetích zemí nebo těch eh, klasifikačních eh, Společnosti V podstatě je to prováděno v rámci naší právní odpovědnosti, jakožto tedy komise. Tento druh oddělení v řízení by měl být zachován a v tomto pan zpravodaj je v souladu eh, s tímto, co my obhajujeme, to je v pořádku. My si myslíme, že je tu i velká konvergence názorů i ze strany tohoto eh, výboru. V počátku měla samotná rada negativní přístup, co se týkalo toho prvotního schválení textu, ale nyní nejsme příliš vzdálení od konečné dohody v rámci prvního čtení. Myslím si, že je tu dobrá vůle i ze strany rady opravit eh, některé z těch věcí, které, jak se říká, na poslední chvíli mohly uniknout, jako například skutečnost, že v tom prvotním textu byla povinnost členských států být nápomocní agentuře, když tedy agentuře, agentura vykonávala inspekce v těch členských státech. Tato část textu zmínila, my jsme nedostali žádné odůvodnění, nicméně členské státy podporovali inspektory i v posledních letech, takže proč by to mělo být nyní staženo? Pak je tu otázka výzkumu a vývoje. My potřebujeme i nadále využívat agenturu nejenom jako takového manažera výzkumníku, ale aby také definovala to, co je potřeba udělat a jak toto můžeme zapracovat tedy do těch eh, definicí v rámci právních textů. Takže je tu tedy ta role pomoci ze strany členských států a, a vlastně provádění úkolů udělených ze strany komise. Tyto dvě věci se vytratily z toho původního textu a můžeme je tedy bez nějakých velkých potíží znovu zapracovat do textu. Pak, co se týče rozšíření úkolu agentury, tady je celá řada doložek a podmínek, které byly stanoveny, ale které jsou spíš byrokratičtějšího rázu, takže zase se musíme podívat na to, jak to vylepšit, aby chom ještě účinněji vynakládali naše zdroje, aby to šlo všechno ve prospěch navýšení bezpečnosti, tedy námořní bezpečnosti a v tomto se těšíme zase na tu práci s panem zpravodajem. Doufám, že se nám podaří dosáhnout takového textu a poté, co proběhne v říjnu hlasování, tak se se zase sejdeme i s předsednictvím a do té doby jsme vám samozřejmě maximálně k dispozici, aby se nám podařilo dosáhnout dohody v rámci prvního čtení, protože my víme, že polské předsednictví si přeje, aby tato oblast velice pokročila v těch nadcházejících šesti měsících. Takže já vám za to děkuji a těším se na ty pozměňovací návrhy a na spolupráci s vámi, tak aby tento dokument tedy byl schválen co nejdříve. Děkuji. Já také vždycky říkám, že my jsme více než ochotní pracovat rychle s předsednictvími a pokud tedy budou oni i více nakloněni tomu, jak na to nahlíží parlament, tak by se celý proces spolupráce s předsednictvím mohl urychlit. Nicméně a Já vím, že předsednictví většinou říká, že my si přejeme pokračovat rychle a ukončit to v prvním čtení za našeho předsednictví a pak většinou se vyskytnou eh, problémy, které opravdu vystanou na radě ministru. Nicméně já vám děkuji za komisi a nyní ještě pan zpravodaj, přejete si k tomu něco dodat? Já vůzecno. Velmi stručně, pane předsedo. Pan Dalené. Já bych rád poukázal na jednu věc, kterou jste oprávněně uvedl. Kontrola v přístavek již existuje. Tady existují tyto pobřežní stráže. Ale je tady otázka, zda v rámci lepší koordinace na úrovni EMSA, zda by tady bylo možné spolupůsobit a zlepšit jaksi výkon těchto funkcí a navýšit účinnost na úrovni jednotlivých členských států. Pouze pokud odpovíte kladně na tuto otázku, pak to skutečně má smysl. A tady jsme jistě zajedno. Nebylo by dobré zdvojovat práci, to samozřejmě není v našem zájmu ani v mém zájmu. Za druhé, ještě bych chtěl eh, něco upřesnit ohledně rozdílu mezi aktivitami a poradenstvím. Samozřejmě, že by EMSA neměla tady zakládat nějaké školy nebo vést školy, ale já si myslím, že EMSA by mohla na základě svých poznatků poskytovat rady komisi a členským státům tak, aby vyškolování bylo ještě atraktivnější. A třetí bod, tento eh, Blue Belt projekt. Tady eh, mě nejde o to, abych zadával EMSA nějakou úlohu. Ale byla to sama rada, která v prosinci 2010 prohlásila, že v tomto projektu se jedná o smysluplné počínání a že EMSA by se měla účastnit vypracování tohoto projektu. Samozřejmě, že se objeví jednoho dne otázka, zda to nebude představovat eh, větší výdaje. Také se musíme podívat na to, co se skutečně může zrealizovat. Tady je nutné mm, využívat synergické efekty v našich jednotlivých zemích. Myslím si, že návrhy, které byly předloženy, nepředstavují nějaké nesmyslné navýšení úkolů EMSA. Jedná se o velmi jaksi opatrný přístup, ale nebylo by dobré, abychom se tady za pár let opět setkali a zase hovořili o úkolech EMSA. Chceme do toho vnést určitou perspektivu. Chtěl bych poděkovat stínovému zpravodaji. Myslím si, že se nám podařilo mm, dopracovat dobrých výsledků. Je to zvláště důležité, zvláště z hlediska eh, rady a myslím si, že nebudeme muset nějak složitě vyjednávat s radou. Rada za polského předsednictví má moji důvěru, už proběhly určité neformální rozhovory, takže já mám naději, že ty věci, které tady diskutujeme, se budou moci také zrealizovat. Děkuji, děkuji. Chci připomenout termín 29. června pro vaše pozměňovací návrhy a hlasovat budeme ve výboru v říjnu a poté se plánuje, že se bude na plenárce hlasovat v listopadu. To je harmonogram, takže 29. červen, první termín pro pozměňovací návrhy. To, tím jsme skončili s dopoledním programem a těším se, že vás všechny uvidím ve tři hodiny a začneme eh, s diskuzí o Bílé knize.